Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme za prvé e, přijetí programu. Děkuji. A, takže rovnou přejdeme k bodu 3. Nemám žádná oznámení, takže chci přivítat účastníky z Evropského parlamentu a i vítám zástupce z Evropské komise, pana Keromusu a pana Urera z DG Bačit a pana Hintona a pana Chiarono Caschiarone a paní Macen z DG ECFIN. Takže tato schůze se vysílá na webu a organizujeme ji společně s, eh, podle eh, pravidla 55, tedy řádný legislativní proces, eh, kterým se vytváří nový fond EFSI a podle, pravi, podle 54, pravidla 54 ITRE TRAN jsou tedy eh, přizdružené výro, výbory a potom ještě máme Agri, avko a další, které také jsou zapojeny. Toto mm, zasedání je čistě odborné, technické. Jde o to, abychom si objasnili určité aspekty návrhu nařízení eh, komise. Eh, včera účastníci e-mailem dostali odpovědi od komise na 110 písemných otázek eh, poslanců, které byly předány komisi minulý týden a já vřele chci poděkovat komisi, která měla méně než týden na takto objemnou práci a také bych rád vyzval zde členy, aby případně tedy eh, přišli s nějakými novými otázkami, kromě navíc tedy k těm písemným leda, že by nebyli spokojeni s písemnou odpovědí a potřebovali by další vysvětlení. Takže Eh, nyní tedy bych rád eh, předal slovo spolupředsedovi, aby vysvětlil organizaci. Děkuji. Jenom bych chtěl doplnit k těm konkrétním otázkám z výboru pro průmysl a z výboru pro dopravu, že úředníci z komise eh, z DG a DG Research jsou zde také a postup je takovýto. V zásadě toto zasedání, tato, konser, tato zasedání by eh, mělo být čistě odborné systémem ping-pongu. To znamená žádná politická prohlášení a otázky ne mm, delší než dvě minuty, s tím, že komis, komise bude mít tři minuty na reakci. A po těch dvou minutách vyšlo signál aby jste věděli, že je třeba eh, hovořit krátce, aby dostalo eh, slovo maximum členů, kteří budou mít zájem. Samozřejmě eh, tady musíme i citlivě rozdělit čas mezi různé výbory, zpravodaje, z výboru budget je to pan Fernandez, ten bude mít eh, možnost tedy poslední otázky za rozpočet a pan Bulman, zpravodaj z výboru Econ, ten začne. A, takže eh, nejprve výbor Econ, potom výbor budget a potom ITRE a Trans. A takže po dvou otázkách z této oblasti potom přejdeme k, eh, k otázkám výboru Ekon a budget rozpočet. Takže jestli je to přijatelné, tak bych řekl, že začneme tedy nejprve s pravodajem z výboru Ekon, což je Udo Burman. Děkuji eh, předsedům a děkuji kolegům, eh, kteří přišli na toto zasedání a zastupují různé výbory. Tady jde o to, abychom skutečně zde měli diskuzi, která bude faktografická, konkrétní a moje otázka se týká praktické věci. Řadu lidí zajímá, co v praxi ten Junckerův plán bude znamenat. Samozřejmě cílem je, aby Evropa byla více konkurenceschopná. Takový příklad širokého pásma třeba a e, informační komunikační technologie IKT, víme, že to je důležitá agenda pro celou Evropu. Rozvoj širokého pásma, ale v řadě zemí pokulhává kvůli nedostatečnému financování. Ono to není hned ziskové. A třeba Francie, ale dobrý příklad, tam to funguje. A e, to nám ukazuje, že potřebujeme soukromý kapitál i kapitál z Evropské investiční banky a peníze veřejné. Já bych rád, aby nám komise dala příklady. Třeba mm, Portugalsko, můj spoluspravodaj z Portugalska. Takže je třeba si ukázat, jak obecně lze rozvíjet v jednotlivých regionech široké pásmo. Třeba v Portugalsku se, eh, by se mohl využít nový fond EFSI, a takže bych rád slyšel příklady. Děkuji. Ano, já bych rád požádala tedy komisi, aby zareagovala. Dobré odpoledne. Na začátku chci poděkovat za tuto příležitost dnes vám tady vysvětlit tento návrh. Těšíme se na spolupráci v rámci tohoto legislativního procesu a těšíme se i na monitoring fungování EFSI. Takže teď k té otázce mm, praktická aplikace projektu a konkrétně široké pásmo. Jak víte, ústředním kamenem návrhu komise je ekonomická životaschopnost projektu a rádi bychom, aby EFSI mm, mohl zafinancovat eh, dodatečné projekty, které vykazují vyšší riziko, třeba široké pásmo. Eh, to je mm, právě hezký příklad, protože to je eh, to jsou projekty, které nejsou hned ziskové od samého začátku, takže tady by bylo možné čerpat z EFSI, protože máme celou řadu projektů s takovým dlouhodobým rizikem, které jsou dlouhodobé vůbec, než začnou být ziskové, tak to trvá. To znamená, že soukromí investoři nechtějí eh, zafinancovat takovéto projekty sami od samého počátku kvůli riziku a dlouhodobosti. ESI tedy má umožnit eh, pokryt toto eh, dlouhodobé riziko u těchto ekonomicky života schopných projektů, jako je široké pásmo, tak aby mohli účastníci trhu eh, spolufinancovat tyto projekty. Normálně takové projekty by se nefinancovaly pouze z prostřednictvím normálního finančního trhu. Moje otázka je, kdybych to mohl zdůraznit, jak, to, jak by to fungovalo v praxi, kdo může spolufinancovat, jaká by byla role EFSI, jaká by byla role soukromých investorů a jaká by byla role eh, mm, mm, státních rozpočtů, tedy veřejných prostředků. Takže ano. Pan Bulman nevyužil své dvě minuty, takže možná bychom mohli ho uspokojit ale měli bychom hm, mm, jaksi se vyhnout podobné struktuře jinak do budoucna, takže, hm, takže ano, e, takže promotéři mohou se obrátit na fond EFSI a takže tady se rozdělí ty finance mezi EFSI, soukromé účastníky a potenciálně i e, tedy veřejný sektor. EFSI se bude, bude takovým katalyzátorem pro soukromé investice a vezme na sebe tu, to dlouhodobé riziko investice. Investice, to znamená mm, tedy to mm, dlouhodobé vyšší riziko za mm, zafinancuje. A třeba e, ty e, tranše typu junior, e, tam, kde to bude potřeba, potom i veřejné prostředky půjdou navíc k tomu potom a soukromí investoři ještě k tomu navíc. Je jasné, že je třeba, abychom byli takovým katalyzátorem pro soukromé investice. To znamená, že to riziko ponese EFSI, ale ne riziko, že by nedošlo k zaplacení to v rámci projektu. Ne, tam jde o to ošetřit, pokrýt to, tu dlouhodobost toho rizika, protože většinou to soukromí investoři nechtějí pokrývat. Děkuji. Korka Muri a výbor budget, rozpočet, rozpočtový výbor. Kolegyně, děkuji. Ano, jenom bych chtěla navázat tady na ty odpovědi Horizont 2020 a dopad toho, že peníze přesuneme z výzkumu, z základního výzkumu eh, a nic to nenahradí. Nenahradí to eh, nic z fondu EFSI. Takže co mě leží na srdci je, že v podstatě do budoucna, my krademe peníze do budoucna, my bereme peníze do budoucna a, a my bereme peníze e, z toho, aby Evropa mohla být vpředu. Takže já myslím, že to bude demotivující pro dlouhodobé investice a tu, e, přece my bychom se měli v Evropě zamyslet nad e, oživením průmyslu, nad tou industrializací takže komise. Děkuji. K tomu bych řekl tři věci, tedy k horizontu 2020. Za prvé, z návrhu komise vyplývá, že nakonec v eh, eh, těch oblastech, které pokrývá Horizont 2020, eh, nakonec skončí více peněz díky tomu pákovému efektu fondu EFSI. A takže samozřejmě tam jsou ty prvky grantů, to znamená projekty, které lze financovat granty, potom projekty, které lze financovat z soukromého sektoru. Já vím, že tady je velký problém s tím 15-násobným pakovým efektem, ano, protože eh, a jak tedy financovat ty projekty, které dřív byly pokryty granty. Tady musí být jasné, že Mm, ta, mm, ten 15, 15-násobný mm, pákový efekt, to je celkový efekt, to není požadavek na jednotlivé projekty, ne. S, s bankou EIB, s investiční bankou, jsme se dohodli, že ten celkový pákový efekt bude 15-násobný, ale u jednotlivých projektů se to může lišit. V minulosti jsme viděli, že ten pákový efekt je velice nízký, jinde naopak vysoký. A právě kvůli tomu jsme přesvědčeni, že čím více peněz dáme do e, oblastí jako těch, které jsou pokryty horizontem 2020, takže teď ty peníze tam budou alokovány tímto způsobem. Potom otázka adicionality, to je důležitá věc, té doplňkovosti finančních prostředků. Peníze z EFSI se budou týkat těch projektů, které jinak by nebylo možné financovat. A pokud z EFSI bychom měli financovat projekty, které normálně by mohly jinak financovat soukromý sektor, tak to ne, to by byl problém. Tak to měněno nebylo. Jde o těch 315 eh, miliard eh, na tři roky, ale investice navíc to mají být. A tady jde o to pomoci těm oblastem, které jinak by nebylo možné financovat či realizovat. A, takže tady je ta doplňkovost tohoto fondu, to znamená, a ty peníze musí jít tam, kde mm, budou nejvíce potřebné a tam, kde to nelze financovat jinak. Děkujeme. Říká pan předseda pan Cony, který je členem obou výborů Ekon i rozpočet takže by v podstatě vyplňujete teď možnost za výbor Ekon. Děkuji. Já bych chtěl upozornit na tři věci. Jednak bych chtěl ještě další vyjasnění k otázce číslo čtyři. Pokud jsem to správně pochopil, tak eh, zde jsou tady určité zároky ze strany Evropské investiční eh, banky a tam by tedy měly za tři roky eh, být, mělo by tam být 60 miliard a mě by zajímalo, jaké dopady bude tento doplňkový dluh mít. Za druhé, komise řekla, že chce získat 350 miliard nových investic do Evropské unie prostřednictvím tohoto fondu. Je zde ale velké riziko, že zde nebudeme mít nové investice, ale že prostě ten fond pouze změní strukturu investic projektu již schválených, jak se mu stalo u některých project bondů. Zajímalo by mne, jak chce komise zaručit, že ty prostředky budou skutečně použity pouze na nové investice. A ještě poslední bod, ten se týká těch tří pilířů, o kterých komise hovořila. Na rozdíl od těch prvních dvou pilířů, tak u toho třetího, který je nejdůležitější pro přitahnutí soukromých investic, komise nedefinovala eh, žádnou časovou linii žádné hlavní časové body a to by mohlo ohrozit efektivitu toho fondu, protože investoři, soukromí investoři zde vlastně nemají žádný signál, že budoucnost investic se v Evropské unii eh, zkvalitní, zlepší. Takže jak chce komise postupovat u třetího pilíře? Děkuji. komise Prosím komisi. Děkuji. Otázka číslo čtyři, dopad na rating EIB, tam můžeme velice jasně říci, že AAA, 3A, ten rating je nesmírně důležitým aspektem. Nejenom proto, že to umožňuje samozřejmě velice levné financování projektu. V tomto ohledu FC bere na sebe větší riziko, které obvykle bere na sebe EIB a toto vyšší riziko samozřejmě potom vyžaduje garance EU. Tyto garance, tyto záruky by právě měly pokrýt toto riziko a tak, aby teda nedošlo k žádné změně ratingu banky EIB. To je pro nás nesmírně důležitý prvek, tak aby ty individuální jednotlivé projekty skutečně mohly využívat velice levné zdroje financování EIB. A to riziko náhrady stávajících projektů, adicionalita, to je velice důležitý prvek, který jsme domluvili společně s EIB. Proto očekáváme, že tam bude několik různých úrovní. Jednak je to nezávislý výbor pro investice, který by neměl přijímat projekty, u kterých by předpokládal, že vlastně nejsou ty um, dodatkové projekty a zároveň je zde určitá povinnost odpovídat za jednotlivé zprávy, projekty Evropskému parlamentu, radě, k tomu se ještě dostaneme podrobněji pozdě. Ten třetí pilíř. Třetí pilíř, jak už jste se o tom zmínili, velice zásadní části investičního balíčku. A právě z těch důvodů, o kterých jste se zmínil, je to pro nás tak zásadní oblast, která nás nutí promyslet, které prvky změníme v regulačním rámci. My jsme v našem pracovním plánu pro rok 2015 již označili několik těchto prvků. Kapitálové trhy Unie v této oblasti, energetická unie. Tam bychom chtěli právě ty regulační bariéry, překážky odstranit v této oblasti, tak abychom stimulovali investice i do těchto konkrétních oblastí. Jestli dovolíte, velice, velice rychle ještě k tomu prvnímu bodu. Takže, aby to bylo jasné, pokud jde o ten dodatečný eh, dluh eh, FSI, vy máte záruku ratingových eh, agentur, že to neovlivní rating BIE? Credit rating agencies only agentury, eh, v podstatě, které v této oblasti tvoří ratingy, to vlastně tvoří nebo využívají ty finální produkty. Tam není možné mít jakékoliv hodnocení ještě předem. Ovšem ty metodologie jsou veřejnými informacemi, musí to být veřejné informace. To znamená, že se to vzalo v potaz už při samotné tvorbě to struktury, tak abychom skutečně zaručili, že teda ten rating 3A zůstane nedotčen. Děkujeme. Pan předseda, Dobře, dodrželi jste čas, který jsme měli předepsaný, tak to je v pořádku. Paní Gario Sabal za výbor pro rozpočet. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Má první otázka se týká toho záručního fondu, který musí být ustaven v rámci evropského rozpočtu tak, aby eh, ten EFSI vůbec mohl fungovat. A mě by zajímalo, kde se vzala ta konečná cílová částka těch 350 miliard, protože když to srovnáme s obdobnými fondy, byť ty vlastnosti nejsou úplně srovnatelné, tak eh, tam nikde není eh, takto vysoká cílová částka. A to samozřejmě vyvolává určité obavy u nás, kdo máme na starosti rozpočet, ale také se obáváme, že to omezí financování do projektů Connecting Europe Facility a Horizont 2020. A také pomocí těch škrtů. Já příliš nerozumím tomu kritériu té adicionality. Jak můžeme rozhodnout, že některé projekty budou tedy doplňkové, když vlastně, abychom je financovali, tak škrtáme peníze, které jsou již vlastně určeny na něco jiného. Je jasné, že díky tomuto fondu se snažíme přitáhnout veřejný a soukromý kapitál, ale to je vlastně něco jiného než dotace z evropského rozpočtu protože se zde hovoří i o různých projektech. Některé projekty budou moci být z toho dotovány a jiné půjdou přímo, mm, jak si by měly být eh, cílem toho soukromého financování. Já se prostě obávám, že my zde bereme peníze jedním projektům a dáváme je někam jinak, že zde provádíme převod peněz eh, z rozpočtu do Evropské investiční banky, aby potom dále vedla tento fond. Ty komise, bitte. Komise, prosím. Děkuji. První otázka, kde jsme teda přišli s tím 50% cílovým číslem. Jistě máte pravdu, je to mnohem vyšší částka než v minulosti u záručních fondů, především pokud jde například o ten externí mandát, například toho záručního fondu. Proč? Proč tomu tak je? Protože EFSI charakter tohoto fondu je jiný než u toho externího mandátu. Tam například jde o půjčování státům, záruka u EFSI nebo ta záručnost ta bude poskytována EIB, která investuje v podstatě do různých jednotlivých soukromých projektů. Rovněž jsme požádali EIB, aby na sebe vzala i projekty, které jsou rizikovější a pro nás, pro komisi, je proto obezřetnější dostat se na tu vyšší úroveň, nebo chtěli jsme právě um, dosáhnout tu vyšší částku než v minulosti. Jednak teda jsme udělali simulace, zisky, ztráty na základě aktivy tohoto fondu EFSI. A těch 50%, ta částka, to si myslím, že je tak akorát. Nebylo to ani příliš mnoho, ani příliš málo. Bylo to tak někde uprostřed. je jedna, která je to úroveň určité vysoké důvěry, která by měla být dostatečná, k tomu ještě přidat určitou buffer zónu, tak aby v tom rámci MMF období víceletého finančního rámce, že tam prostě nejdojde k nějakým neočekávaným útokům na náš rozpočet samozřejmě může dojít například na poslední chvíli k nějakým požadavkům, čerpání fondů a tak dále. Všem tomu bychom měli zabránit. S tím určitě budete všichni souhlasit. To kritérium adicionality. Jistě souhlasím s vámi, některé projekty mohou být financovány pouze granty, jiné projekty pouze tržními prostředky a EFSI je někde uprostřed. My samozřejmě nechceme nějak zastírat, že jsou projekty, které se mohou financovat pouze na základě grantu a právě z tohoto důvodu úroveň grantů v tomto období je mnohem vyšší než v minulosti a je to taková klíčová priorita pro Evropskou komisi. Zahrnuje to něco, čemu já říkám malá částka realokačních prostředků z, od mnoha subjektů. Právě takto jsme to Mm, udělali schválně, tak aby jsme se nezaměřili celkově pouze na jednu oblast. U EFSI projekty, které mohou být financovány granty, jsou financovány granty, ty, které jsou plně financovány tržními prostředky, jsou financovány přes trhy. Ovšem je zde určitý vlastně počet projektů uprostřed, které prostě nemohou být financovány, pouze tržní projekty a v podstatě musí mít určitou podporu právě to riziko, tak abychom dosáhli nebo abychom vůbec mohli realizovat tyto projekty a právě proto zde máme EFSI. Děkujeme, říká pan předseda. Karin von Brenz za výbor pro za výbor ITRE. Vy jste se již ve své odpovědi panu Bulmanovi zmínil o tom, že ta ekonomická života schopnost je zásadní pro fond EFSI. Když se podíváme na bod odůvodní 14, tak tam se hovoří v podstatě i o projektech, které přinesou vysokou ekonomickou, sociální, společenskou hodnotu, projekty, které by měly tvořit nová pracovní místa, dlouhodobý růst zajistit a konkurenční schopnost. Já osobně si myslím, že je zásadní, aby tyto cíle tam byly stanoveny. To ano, ovšem včera například v diskuzi u energetické unie jsme právě hovořili o tom, že se budeme snažit eh, dosáhnout udržitelné budoucnosti, energetické udržitelnosti, infra infrastruktury, udržitelné dopravy a tak dále. A když se podíváme na text tohoto nařízení, skutečně vím, jak ta společenská, ta sociální hodnota, ta potřeba udržitelnosti zároveň jak se to vezme v potaz, jak se to shodnotí, podle mého názoru je důležité, aby tato kritéria do nařízení byla zanesena, tak aby jednotlivé projekty opravdu teda splnily cíle, které jsou stanoveny v tomto nařízení. Proto se ptám, kde v nařízení jsme tato kritéria mohli zahrnout, tak aby teda jsme tam skutečně očekávali ty projekty, kde splní, oče, splní eh, nejenom ekonomické, společenské, ale i udržitelné cíle, kritéria a zajistit, že k jejich plnění dojde. A druhá otázka, jaká kritéria budeme potřebovat. Bylo by dobré, řekněme, irmarkovat, to znamená vyčlenit některé z těchto opravdu <clears throat> skutečně zásadních prvků. A poprosím, abyste nám nedal stejnou odpověď, kterou již vidíme tady jste ve vašem písemném dokumentu. To prostě pro mě nestačí hovoříte, že ty hlavní prvky se vemou v potaz, že je to teda kompatibilita s politikami EU. To si myslím, že pouze toto nám skutečně nesplní ty cíle, takže poprosím vás o konkrétní odpověď. Prosíme o odpověď komisi. Děkuji. My stoprocentně souhlasíme. Skutečně tato část úvodního ustanovení 14 je klíčové prvky, které musíme vzít v potaz v pro EFSI, ty jsou tam stanoveny. Tam skutečně s tím 100% souhlasíme, EFSI by se mělo zaměřit na tyto konkrétní projekty, nejenom pro okamžitou tvorbu pracovních příležitostí, ale skutečně i tu vysokou společenskou sociální hodnotu, mm, ekonomickou hodnotu a tak dále. Náš návrh komise, my jsme teda přišli s tím, nařízením, dohodli jsme se s EIB, máme zde řídící radu, která bude muset stanovit, označit konkrétní politiky. My na komisi jsme vždy připraveni se spoluzákonodárci spolupracovat, pokud ta rovnováha mezi těmi třemi prvky se zdá být nesprávná. Ano, pokud si myslíte, že tam potřebujeme mít více toho nařízení, eh, více regulace, řekněme, aby ta kritéria mm, byla konkrétnější, jasnější. My samozřejmě jsme připraveni s vámi prodiskutovat to, jakým způsobem to tam zahrneme, kde budou zahrnuty. A my samozřejmě my víme, že teda ty cíle prostě jsou stanoveny takto, čili pro nás není problém na tom s vámi spolupracovat, jakým způsobem toho dosáhneme v praxi zde vidíme opět dvě úrovně. Jednak je to ten řídící výbor, ta rada, která bude odpovědná jako první, ale zase je důležité zdůraznit i roli spoluzákonodárců. Ta odpovědnost vůči spoluzákonodárcům, dále je to revize jednotlivých procesů. A pokud z jakéhokoliv důvodu byste nebyli spokojeni s tím procesem, tak v podstatě to pravidelné reportování, informování, to samozřejmě budeme muset vzít v potaz, že tam bude například po těch 18 měsících přeskum v poločase, dále po třech letech, dále samozřejmě komise na základě legislativních návrhů, celé toto nařízení bude muset hodnotit. My jsme viděli právě i v minulosti tyto mechanismy pravidelné kontroly, přeskumu, není to pouze ta řídící rada, která to hodnotí, ale i spoluzákonodárci, který nad tím dí. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, a za výbor pro dopravu pan kolega Piper. Děkuji za slovo. V současné době zvažujeme alternativní možnosti financování. Myslím si, že na radě to vypadá docela dobře, aspoň tak jsem to slyšel včera ohledně její schůzky, ovšem to, takže to je pozitivní. A když se podíváme například na země, které využívají kohezní fond těch 2,7 miliardy pro tento nový nástroj facility pro propojení Evropy, se nám to jaksi prostě zmrzklo na 0,4, na 0,4 miliardy, čili to skutečně pro ty to země, které čerpají z těchto fondů, nejsou dostatečné. Jakým způsobem byste byli schopni zajistit to, že všechna ta kritéria, která jsme tak krvopotně ty národní obálky, prostředky vyjednávali, intermodální různé věci, transport, doprava, koridory, jakým způsobem můžete zajistit to, že všechny tyto projekty, které jsme explicitně explicitně vyjmenovali u těchto jednání ty projektové skupiny, investic, tak aby investiční banka a ty mm, banky mohly investovat tyto projekty, protože ty samozřejmě přichází na základě návrhů z jednotlivých členských států. Jakým způsobem můžeme zajistit to, že v rámci tohoto programu ta kritéria, že skutečně se to vezme všechno v potaz, že to bude dodrženo. Děkujeme, děkujeme. Poprosíme odpověď komisi. Děkuji. Možná bych eh, ještě jeden bod objasnil. Návrhy pro jednotlivé projekty mohou předkládat různé subjekty, ty se dostanou k investičnímu výboru, soukromí promotéři samozřejmě, my je se snažíme samozřejmě podporovat v této oblasti. Žádné filtry na straně členských států neexistují v tomto ohledu. A pokud jde o SEF, o tuto facilitu, my skutečně nesouhlasíme s tím, že by to byl mrtvý nástroj. Je to nástroj, který je jednou z našich priorit. Za finanční prostředky se dostanou do těchto projektových oblastí, tak to jsou stejné argumenty, které využíváme i pro Horizon 2020. My jsme navrhli to, aby tam nedošlo mezi nimi k nějaké alokaci, ovšem my jsme zdůraznili roli dopravy. Infrastruktura obecně tam byla zdůrazněna, její role v tomto návrhu a my, já to nechci opakovat neustále, ale já mám takový na to Mm, pohled, že i pro Horizon 2020 i pro CEF skutečně více finančních prostředků se dostanou do těchto iniciativ, do těchto projektů mnohem, mnohem větší částky, než tomu bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji. Dále pan Demasis Ekonu. Děkuji, pane předsedo. Vy jste v eh, odpovědi na mou otázku řekl, že se předpokládají vyšší částky pro vládní vývoje. Myslím si, že by bylo lepší mít eh, přímo vyšší tedy vládní výdaje a soustředit je do těch eh, zemí, kde jsou větší dopady krize. Proč jste šli touto cestou, to znamená poskytovat veřejné záruky pro soukromé investice? Vždyť eh, na trhu je dostatečná likvidita. Mohli bychom mít například eh, dluhopisy Evropské investiční banky a nebo nějaké jiné záruky. A opět v téže odpovědi jste hovořili o tom multiplikačním efektu, to, že jsou zde určité historické údaje. My víme, že to vše probíhá cyklicky a závisí to na řadě parametrů. A já bych se chtěla zeptat, eh, na jakém historickém základě jste k těm datům dospěli, protože podle toho, jaký časový úsek si pro ten odhad vyberete, podle toho máte také různé výsledky. Pokud jde o partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak tam je tedy eh, třeba počítat eh, s tím, že některé země jsou zadluženější než země jiné. A je třeba to nějakým eh, způsobem sladit s paktem pro růst a stabilitu, tedy s tím, aby nebyly ohroženy veřejné finance. Zajímalo mě, jaké proto máte politické argumenty. komise. Ano, my v tom návrhu jsme se rozhodli, že se nebudeme zaměřovat na jednotlivé země. Ten multiplikační eh, činitel je různý pro různé země, ale my jsme se chtěli vyhnout nějakým zeměpisným alokacím z jednoho důvodu. Protože vy jste hovořil o tom, že toto je iniciativa, která by měla na trh přinést soukromé investice, produktivní investice. Pokud bychom postupovali na základě nějaké automatické geografické alokace, tak by vždy mohly pamato- panovat obavy, že to, co bylo zvoleno, není ekonomicky životaschopným projektem, ale proto, že to bylo zvoleno, protože prostě určitá e, geografická oblast něco dostat musela. Pokud jde o garance z Evropské centrální banky, případně dluhopisy z Evropské investiční banky, nevím, zda by ty garance mohla poskytnout Evropská centrální banka. Pokud jde o dobu, za kterou by kterou jsme používali pro ten výpočet, eh, kdyby měl začít fungovat ten pákový efekt, tak tam samozřejmě se to může velice lišit podle toho historického období, ze kterého vycházíme. Jak my jsme k tomu 15-násobnému pákovému efektu došli? My jsme se nedívali ani tak na vývoj jednoho konkrétního nástroje. A to zda jsme brali v potaz jeden rok nebo tři roky. My jsme se e, dívali na celkové zkušenosti jednak v Evropské investiční bance a také pokud je o využívání různých nástrojů ze strany celé Evropské unie. A tyto výpočty poté tedy k tomu přispěly. Stejně tak jako očekávání pro EFSI do budoucnosti. A doplňující dotaz, za jaké období to bylo? My jsme se zabývali tedy tím tříletým horizontem pro EFSI a tu částku 350 miliard jsme tedy stanovili na tři roky a k tomu 15 násobku jsme dospěli, takže jsme se podívali na to, jak za tři roky ho lze dosáhnout té vaší další otázce, nejsem si celá jistá, jsem ji správně pochopil, takže pokud odpovídám na něco jiného, tak mi to laskavě dejte vědět. Příspěvky členských států podle e, přístupu STP, tak mm, komise aktivně podporuje to, aby členské státy přispívali na základě e, na úrovni FC. My zde nemáme tedy žádný, žádná geografická kritéria a příspěvky členských států na ty jednotlivé projekty, tak jak to říkáme ve sdělení z 20. ledna, tak ke všem členským státům přistupujeme stejně, právě proto, že my jsme se nesnažili nalézt nějaké zlaté pravidlo. My jsme se vždy domnívali, že je třeba mít zde na jedné straně produktivní soukromé financování, ale na druhé straně mít to také rovnováhu s veřejným financováním. Dobře, děkuji. Máme poměrně delikátní seznam řečníků. Máme musíme dát také slovo zpravodajům a stínovým zpravodajům. Pane, pan komisař Katajnen eh, zdůraznil, že eh, granty eh, vlastně často přispívají k tomu, že se peníze ztrácejí. a jak se dá toto skloubit s tím, co je řečeno v horizontu 2020. Buď eh, tedy žád, buď to tedy komisař neměl pravdu, a nebo vlastně pomocí grantů k žádnému pákovému efektu dojít nemůže. Tady jste hovořil, že zde nemají být eh, žádné regionální platformy, žádný regionální přístup, ale jak to skloubíte tím navrhovaným eh, časovým rámcem, který byl zveřejněn v tomto týdnu. Ta, já nechci hodnotit to, co jste dříve říkal, ale zdá se, že něco jiného stojí v tom časovém plánu a něco jiného se v současnosti vyjednává. A dále nebylo by z důvodu praktické proveditelnosti, protože samozřejmě nemůžeme změnit víceletý finanční rámec, tak eh, nemohli bychom prostě přealokovat určité peníze my budeme mít střednědobý přeskum více, víceletého finančního rámce. Potom uvidíme, kde jsou ještě peníze dostupné. A nebylo by tedy rozumné poté nalézt ty zbývající prostředky při tom střednědobém přeskumu? Dále jste hovořil o soukromém jmění, ale co se stane, v případě, že zde zůstane skutečně pouze těch 8 miliard, které budou poskytnuty jako záruka z veřejných peněz, ale nedojde zde k tomu pákovému efektu. Myslím si, že zde je také určitý rozpor. Vy hovoříte o nástroji, který by měl poskytnout záruky, ale nevím tedy. Thank you. There were four questions which I will take three of and then pass. Já se pokusím zodpovědět tři z vašich čtyř otázek a u té další poté přidám slovo kolegovi. Pokud jde o tu správnost či nesprávnost předpovědí, my jsme včera zareagovali na jednu z těch otázek a tam jsme říkali, že granty mají velice nízký pákový efekt. Nikoli nulový, ale velice nízký. Prostě ten pákový efekt je mnohem nižší než u finančních nástrojů. K těm... Ano, já jsem, řečník přerušuje, já jsem kladl velice konkrétní otázku, která se týkala návrhu rozpočtu pro Horizont 2020, že tam tedy u jedné miliardy se očekává pákový efekt 13-násobný. Chci se proto zeptat, zda to skutečně je správně, ta třináctka, třináctinásobný pákový efekt. Na to jsem se ptal. Prosím, komise. Já se omlouvám, že jsem to popletl. Ten třináctinásobný pákový efekt, ten se tedy vztahuje na horizont 2020 a platí to tedy celkově. Dále, pokud jde o ty regionální platformy a regionální alokace, my jsme zde jasně hovořili o tom, že od EFSI nebude na tom regionálním základě alokováno nic. To samozřejmě neznamená, že nelze vytvářet regionální platformy. Ale říkali jsme, že nebudeme nic alokovat konkrétním regionům či na konkrétní projekty z EFSI. Samozřejmě členské státy, regiony si mohou vytvářet regionální platformy, poté se obrátí na EFSI a pokud investiční výbor rozhodne, že ta investice stojí za to, že ji EFSI má podpořit, tak poté je možno k tomu regionálnímu prvku přihlédnout. Nicméně, eh, jak si té první úrovni ty regionální alokace z EFSI prováděny nebudou. Třetí otázku nyní eh, Eh, přejdu a budu se soustředovat na tu 16 miliardovou záruku. Zde asi byla určitá nejasná komunikace z naší strany. Tam v podstatě 8 miliard eh, je stanoveno jaká, jakási záruka z veřejných eh, peněz z EIB ale pro ty investiční projekty platí těch 16 miliard, které eh, půjdou tedy do EIB. A další otázku odpoví kolega. Děkuji. Ano. Již bylo zdůrazněno, že je zde také otázka politické proveditelnosti tohoto návrhu. My samozřejmě musíme ukázat, že evropské instituce jsou připraveny splnit stanovené priority a je potřeba vše přijmout rychleným schvalovacím přístupem a do konce, rok, do konce června, tedy do poloviny tohoto roku, mít stabilní rámec pro investiční plán a také pro ostatní programy v rámci víceletého finančního rámce. Eh, pokud eh, zde stanovíme podmínku přeskumu víceletého finančního rámce, tedy toho střednědobého přeskumu, tak nemůžeme určité projekty jaksi provádět. Eine Antwort auf meine Frage. To ale bohužel nebyla odpověď eh, na mou otázku, říká pan Eller. Pan předseda. Ano, bohužel, já se omlouvám, já mám ještě osm kolegů, kteří chtějí vystoupit. Dalším řečníkem je pan Zdechovský. Předsedo, já jsem se dlouhou dobu pohyboval v oblasti inovace a výzkumu a chtěl jsem se zeptat eh, na takovou logickou otázku. Proč si myslíte, že že když dá Evropská unie záruku ve výši 10%, eh, rozhýbe se soukromý kapitál k tomu, aby dodal další částku. Já jsem si četl podrobně ten návrh, vy tady píšete, že, že vlastně ty projekty budete financovat projekty inovace, výzkumu a vývoje. Já jsem ze střední Evropy a eh, ze střední Evropy máme problém s eh, vyčerpáním kohezní politiky. Proč si myslíte, že bychom měli vlastně do těchto projektů dávat nějaký projekt, který by právě přinesl tu přidanou hodnotu. A pak eh, já jsem si četl, četl o těch programech. Tady píšete, že to jsou programy na výstavbu, rekonstrukci veřejných budov, dopravní spojení, volně přístupnou laserovou techniku a tak dále a tak dále. Opravdu si myslíte, že tyto projekty přinesou Evropské unie slib, slibované investice a zlepšení infrastruktury, zlepšení, zlepšení uh, i uh, adventure kapitálu a tak dále? Commission. Thank you. The two questions there are Why do we think that giving a guarantee of 10% will motivate the private sector? Myslíte, že záruka 10% bude motivovat ten soukromý sektor? No, ta eh, eh, záruka z EU, eh, tak to je garance vůči Evropské investiční bance a my přímo ji nedáváme. A potom Evropská investiční banka, tak ta eh, sežene nebo zajistí ty peníze na tyto projekty a ta částka je vyšší než 10%. Bude to záviset na konkrétních projektech, na jejich typech, ale jak vidíte, jeden z bodů odůvodnění říká, že to bude asi zhruba 60 miliard a ty bude investovat EIB a v podstatě to bude takový katalyzátor pro tu celkovou částku těch 315, takže je to více než 10%, to bych tomu řekla. A potom za druhé, eh, tady, o co tady jde, je ta adicionalita. To znamená zaměřit se na ty projekty, které nelze eh, eh, realizovat pouze prostřednictvím soukromého sektoru, protože je tam takové riziko, které na sebe soukromý sektor nechce vzít třeba dlouho, kvůli nějaké dlouhodobosti toho rizika. Třeba investoři někdy nechtějí investovat eh, do něčeho, co je na 20-30 let. Ne, že by se jim nelíbil ten projekt, ne, že by nebyl životaschopný, a, ale prostě je to pro ně dlouhodobé riziko, které nech, na sebe nechtějí vzít. A především některé ty projekty, o kterých tady mluvíme, takže to jsou projekty, e, e, i které těžko by se na, e, uchytili na trhu. Takže tady jde o to, aby EFSI, tento fond, byl takovým katalyzátorem pro ty soukromé investice. A k tomu druhému bodu vašemu. No, takže z minulosti, nebo co je jasné? O co tady jde? Je v oblasti výzkumu například tedy být takovým katalyzátorem pro soukromé peníze, ano, jak vy jste řekl. E, takže což bude někdy i, možná se týká těch oblastí, které jsou tradičně financovány granty třeba, ale třeba nebude to možné kvůli nějaké specifické povaze těchto projektů. V některých oblastech vůbec se bojovalo s tím, aby bylo možné tedy absorbovat ty různé fondy, které zde máme. A Evropa tedy skutečně pokulhává eh, v oblasti soukromého výzkumu a inovací. A ESI, tento fond, má umožnit eh, vlastně být takovým katalyzátorem tak, aby eh, tedy způsobem jiným, než se dělá tradičně z těch regionálních či jiných fondů. My to vidíme jako takový doplněk, to nemá substituovat, nahrazovat. EFSI nemá nahradit ty fondy regionální politiky a tak dále. Ne to znamená nenahrazovat eh, to v těchto oblastech, kde třeba se těžko čerpá. Ne, tady eh, my tedy se zaměřujeme na jinou oblast. Děkuji. Thank you. Now the... Děkuji a nyní pan Kermel z rozpočtového výboru. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. No dobře, já přímo mám tedy několik eh, důležitých otázek. My se hovoříme o financování, a, které má mít takový významný efekt. Já bych rád slyšel něco o délce hm, tohoto fondu. My všichni předpokládáme, že eh, asi tam nastanou i určité ztráty. Tak já se ptám, eh, kdo, jak se budou vykazovat ty ztráty a kdo je bude vykazovat. A není zde tedy nějaká taková obava, že nakonec eh, ty eh, možnosti eh, států garantovat ty prostředky budou velice omezené a takže potom tam budou nějaké ty částky, na které ta záruka nebude. A co se potom stane, když dojde ke ztrátě? a ty se potom budou muset nějak vykázat, protože třeba ty platby nebudou garantované. A já se ptám, a co ty banky, které se do toho mají zapojit? A jak budou eh, tyto vykazovat zisky a ztráty? Ty zisky nezůstanou nakonec v rukách investorů a mm, mm, nakonec nebudou to tedy ti daňoví poplatníci, kteří ponesou potažmo ztráty Toté, totéž podobné se stalo v Řecku se záchranou bank. A když tady hovoříme pouze tedy v, roz, v úzovkách o těch 16 miliard z evropského rozpočtu, tak eh, tady bychom měli velice opatrně k tomu přistupovat. Eh, co se stane tedy s tou částkou potom v rozpočtu? Jak to potom bude vykazovat? Thank you. On the, on the two questions. Děkuji k těm dvou otázkám délka trvání toho financování. Tady je třeba, aby bylo jasné všem, že to, co komise navrhuje, je těch 315 miliard investic na tři roky, ale to neznamená, to neznamená, že na konci toho tříletého období, že ty záruky zaniknou. Ne, ta záruka bude na dobu trvání projektu, když půjde o třeba pětiletý, šestiletý, tedy krátkodobý projekt, tak to bude záruka na pět let. Když bude třicetiletý, tak to bude záruka na třicet let. A takže vzhledem k tomu tedy asi mm, tady mm, bude jasné, že tedy e, ta záruka musí být na celou dobu trvání mm, projektu i e, kvůli tomu, abychom nalákali soukromý sektor protože tady jde o to pokryt v čase i to dlouhodobé riziko, protože kdybychom stáhli předčasně tu záruku, no tak bychom se minuli efektem. A jak banky budou vykazovat zisky a ztráty? Hm. Já myslím, že hm, ta otázka se netýká tolik bank, ta se týká projektu. Banky eh, budou vykazovat zisky, když ten projekt bude vykazovat zisky a budou vykazovat ztráty, když ten projekt bude ztrátový. Mhm, to jsou standardní prvky při vykazování zisku a ztrát. A tady asi neexistuje eh, taková velká, takový nějaký velký manevrovací eh, prostor, protože vše bude podrobeno velkému monitoru, to znamená, eh, nikdo nebude moci toto porušovat. A pokud jde o banky, tak banky mm, ty buď mohou investovat do obligací EIB, Evropské investiční banky, Evropská investiční banka eh, vydá asi vydá dluhopisy asi ve výši 60 miliard, takže budou moci si je pořídit ty banky a ať ten projekt bude ztrátový nebo ne, no tak eh, samozřejmě to nepostihne ty banky, protože to bude pokryto rozvahou EIB, a nebo ti účastníci budou moci se přímo zapojit do těch projektů. Určitě řada z vás má zkušenosti eh, eh, s CRD například v minulých letech a tak dále, takže Samozřejmě, tady jsou určité Eh, limitace té angažovanosti mm, a samozřejmě eh, mm, ne, že by eh, to vždycky bylo jaksi po tom, že by ty banky byly zachráněny z veřejných prostředků, to ne. Z rozpočtového výboru pan Vali, ne, paní Ayala Sender. Please, please. Bortran. Děkuji, pane předsedo, ano já mám dvě otázky. Za prvé na komisi. Předpokládám, že předtím, než se dospěje k, za, eh, k, do, eh, k doporučení, že se provedou eh, škrty v těch programech, o kterých se již rozhodlo, takže asi nejprve budeme vědět, tedy kam ty peníze se vloží, tedy tam, ať se hovořilo o těch, já nevím, 8, 8 miliardách nebo těch 16, takže a potom eh, jak s těmi penězi, které nebyly vyčerpány, tedy z rezervní fondy nebo z, fond, eh, z položky flexibility. Takže můžete nám říct si konkrétní čísla. A za druhé, já jsem z výboru TRAN a vy jste řekl před minutou, že eh, budou lepší projekty, musí být rentabilnější než je CEF. Ne. A teď studie, které máme, Eh, takže ty říkají, že bychom třeba měli eh, refinancovat nebo financovat eh, ty dálnice třeba a tedy i ty mítné dálnice, tam se hovoří, a se, se financovaly především železnice a námořní cesty. Takže potom za třetí, země s deficitem. Hm, takže vy jste řekl, že i e, z těchto členských států by se měly e, zapojit tyto. A jaké jim dáte pobídky, tedy těm zemím, které mají velké schodky rozpočtové? A, takže aby i tyto země e, mohly tedy z toho profitovat. A potom za čtvrté, Eh, eh, eh, jak to bude s vaším hlasem v tom investičním výboru, a, mm, protože tam se bude rozhodovat o těch prostředcích soukromých a veřejných a potom logisticky, jak to bude se pokrytím nákladu na pracovníky, kteří se budou si zabývat, tedy třeba v EIB a podobně, tak abychom, a jak to bude tedy potom s úhradou honorářů těch nezbytných expertů. Komise. No to, bylo, to bylo hodně otázek. Já odpovím na některé z nich a potom dám slovo kolegům, kteří určitě dají detailnější odpověď, než jsem schopen já. A hm, tak proč v EFSI by měly být ziskovější projekty než v, v, v CEF? Tady v, v, i v CEF mohou existovat velice ziskové projekty. O to tady nejde tolik. Nám jde o to, aby to byly projekty, které jsou pro soukromý sektor sice ziskové, nebo by byly ziskové, uznávají to, ale nechtějí na sebe vzít to riziko, protože samozřejmě máte projekty, které lze financovat pouze prostřednictvím grantů, to je jasné, a potom máte projekty, které lze plně zafinancovat eh, z soukromých peněz, ale ty jsou někde uprostřed, eh, ty, bude, ty budou financovány z EFSI. To znamená, tak, aby eh, soukromý sektor byl motivován do nich vstoupit mm, a eh, aby eh, díky tedy té podpoře ze fondu EFSI. A teď pobídky pro země, které mají deficit spíše než tedy zemím, které mají rozpočtové přebytky. Já si myslím, že tady máme celou řadu různých pobídek, bez ohledu na to, zda máme EFSI nebo ne. Velké pobídky pro veřejné investice a veřejné investice ty by neměly probíhat jenom díky EFSI. O to nejde tady. Řada zemí eh, v médiích řekli, že se chtějí zapojit do EFSI na regionální úrovni, na těchto platformách, nižších platformách. Ono to hodně závisí na tom, že oni chtějí, tyto země chtějí, aby ty země plynuly do jejich zemí. A a i v Česku jeden stát eh, to takto naznačil, že chtějí proto vstoupit do EFSI a samozřejmě tady i u vás doma ve vašich zemích existují různé pobídkové programy pro investory. A ještě než dám slovo kolegům, tak k EIB. Podle statutu EIB, podle protokolu, eh, pod, takže Oni musí tedy účtovat ty administrativní správní náklady na vrub projektu, což eh, prakticky bude znamenat, to jsou tady ty náklady navíc spojené se projektem EFSI, tak ty se budou eh, vykazovat na vrub těch projektů. Takže je třeba tedy, ale samozřejmě eh, potom se ta částka rozdělí na ty malé částky podle jednotlivých projektů. To nebudou ale náklady, mm, zdové náklady na pracovníky EIB, které by se rozpočítávaly na ty projekty. Ještě jedna otázka. Ne, mm, finanční Ario. Ano, ta nebyla eh, mm, zodpovězena. Takže rychle. Děkuji, pane předsedo. Otázka se týkala finančního scénáře eh, komise. Tady jsme zvážili různé alternativy. Jasné, ano, že jsme to všechno promysleli a hlavní základní kámen a hlavní hypotéza je, že toto by se mělo eh, udělat bez toho, aniž bychom eh, museli revidovat finanční rámec, protože jinak by to nebylo slučitelné s, s tím naším hlavním cílem, tedy aby to bylo rychle odsouhlaseno protože my jsme tady eliminovali tu nutnost revidovat finanční rámec, čím jsme eliminovali další alternativy. Takže co nám zbývá? Zajistit eh, financování EFSI tím, že eh, přeskupíme programy podle rubriky 1a, eh, budeme tedy realokovat ty marže podle rubriky 1a a potom i využijeme tu globální marži pro platby a závazky to se použije, tyto položky se v rozpočtu se na to použijí. Takže to byly naše limitace, a, takže je, je, jde o kapitolu nebo rubriku 1a. A je jasné, že musíme tedy e, se podívat na ty programy, které skutečně mohou významně e, přispět, to znamená, no, které mohou přispět těmi 8 miliardami a ne, že to nemohou být jenom programy, které by přispěly pár desítkami milionů jenom. Ne. A potom jde o programy, kde můžeme eh, převést eh, ty položky, eh, přesunout ty peníze a musí jít o programy, které jsou v podstatě z podobných oblastí, jako třeba máme tedy v horizontu 20, ne, 20 nebo CEF nebo COSME, program COSME, tam až tam vlastně 60, až 60 alokací je vyhraženo na finanční nástroje, takže my možná můžeme vzít i více z programu COSME. Kdybychom, pardon, chtěli vzít více z programu COSME, tak asi to by nebylo reálné. Děkuji. Sí, eh, solamente querría. Sí, sí, sí. Ano, já bych se ještě chtěla ale zeptat na další věci. Já hovořím o penězích, které každoročně nejsou v rozpočtu využívány. Máme zde i tu rezervu, flexibility. Je zde prostě ještě oblast, která nespadá pod víceletý finanční rámec, ale prostě jsou to peníze, které v jednotlivých letech e, neutratíme a které se pod té mohou předat na něco jiného, například do Fondu pro přizpůsobení se globalizace a tak dále. Ale já nehovořím o těch jednotlivých eh, položkách rozpočtových, ale o těch penězích, které prostě v každém roce nevyužijeme a které by se třeba dali každý rok využít právě na takovéto projekty. A za druhé, hovořilo se zde o těch nádherných eh, projektech. Mě by zajímalo, zda by nám projekt eh, komise mohla dát nějaké třeba dva příklady takovýchto projektů, ale aby to nebyly ty placené dálnice, prosím. Great. Commission, yes. Že prosím, komise, ty nevyužité finanční prostředky, ano jiné. Ne, protože nemůžeme v podstatě od samotného počátku nějak takovou obr- tuto obrovskou iniciativu s těmi prioritními cíly nějak vytvořit na základě nějaké nejistoty nebo toho, že možná budeme mít v dalších roc- eh, letech nějaké nevyužité prostředky a budeme je moci recyklovat. To ne samozřejmě. My prostě od prvního dne musíme mít jistotu o tom, že ty návrhy budou financovány. Kolega se již o tom zmínil různé různé samozřejmě složky celé této záležitosti, celé různé výbory a tak dále. My se samozřejmě snažíme kanalizovat nevyužité finanční prostředky eh, do následujících let víceletého finančního rámce. Například právě jsme tam viděli už i v minulosti určitou možnost flexibility, využít tento nástroj tímto způsobem, čili my už jsme takto tyto prostředky v minulosti i využívali. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Vali má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě velice přímé, jednoduché, ale pro mě zásadní otázky. Takovým kritickým bodem bude asi volba členů výboru, kteří budou poté projekty vybírat. Jak chcete konkrétně zaručit nezávislost a odborné zkušenosti těchto osob, tak aby skutečně bylo zaručeno, že budou probíhat investice do projektů, které mají ty požadované eh, hodnoty v oblasti společenské, ekonomické a tak dále, že to nebude pouze něco, co protlačí nějaké lobby. A Hovořilo se zde o 75 miliardách, které půjdou na malé a střední podniky. Já chci se zeptat, eh, zda se budou nějak privilegovat inovativní projekty, startupy, eh, nově zakládané společnosti pro mladé lidi, protože to jsou samozřejmě riskantní, rizikové projekty, které právě často z důvodu té rizikovosti mají problémy získat finance, ale poté naopak bývají často ty nejpřínosnější. Takže zajímalo by mě, zda ty investice půjdou i na toto. Děkuji. Prosíme komisi. Děkuji. To jsou dva velice důležité body. Ano, pokud jde o členy toho investičního výboru, jejich výběr, to je zásadní. Přesně jak jste se o tom i zmínili, nechceme zabránit podobným situacím, o kterých jsme zrovna hovořili. V tomto ohledu tento návrh, ano, budeme tam mít takový řídící orgán, řídící radu, která za to bude zodpovědná a samozřejmě, že pro komisi je jasné, že jsou s ním propojené určité obavy. My jsme odhodláni spolupracovat se spoluzákonodárce právě na tomto úkolu, tak aby jsme zajistili nezávislost tohoto investičního výboru a jejich členů. To je zásadní pro návrh Evropské komise priority pro mladé startupy, podniky, malé a střední podniky. 75 miliard ty jsme vyčlenili pro malé a středně velké podniky. A máme zde potom ty zbylé finanční prostředky, tam zatím to nebylo alokováno, může mm, to být malý podnik, střední podnik, velký podnik. Jsou to vlastně dvě oblasti, které jsou velice jasně zaměřené právě na tu adicionalitu. Pokud jde o to jedno okno, tu jednu oblast pro malá a střední podniky, budeme tam jen mnoho nástrojů, některé budou využívat kmenové kapitály, jiné budou využívat možnosti nástrojů zadlužení. Jistě malé startupy potřebují jiný typ financování než, řekněme, malé a střední podniky, které již fungují. Proto je pro nás zásadní zaměřit se na tyto specifické malé a střední podniky, o kterých jste hovořili. To znamená inovační podniky, mladé podniky, startupy, abychom právě dosáhli té adicionality nad rámec těch stávajících um, aktivit, které již probíhají. Děkuji. Děkujeme, říká vám předseda. Dalším řečníkem Mára Galf za výbor pro rozpočet. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou úvahu k těm podmínkám, které bychom měli stanovit eh, pro všechny ty oblasti v rámci EPSI. Myslím si, že by to měla být eh, velice přesná normativní kritéria, která by nešlo interpretovat eh, různými způsoby. Měla by být jednoznačná. A mám v této souvislosti tři dotazy. Velice jasné a konkrétní. Souhlasí komise s tím, že by zde nikdy neměly být eh, poskutovány jaksi vlastnické eh, záruky členských států za druhé, pokud jde o to další kritérium, zde by se tedy neměly stanovit nějaké a priori teritoriální alokace a měl by v rámci EFSI být eh, tedy nějaký jasně známý eh, zveřejněný eh, systém, který by zaručil ale, že zde určitá regionálně, regionální vyváženost bude, že to tedy nebude nějak zcela nevyvážené z toho regionálního pohledu. A pokud jde o kritéria výběru projektů, domnívá se komise, že tím hlavním kritérium by měl být sociální přínos a že by to tedy mělo být nějak objektivně zhodnoceno ze strany příslušných expertů a mělo to mít nějaký konkrétní přínos pro ten daný region. Děkuji. Poprosíme Komise. Já se omlouvám, nejsem si úplně jistý, zda jsem pochopil tu první otázku. Tak jestli dovolíte, odpovím nejprve na tu druhou a poté se ještě mm, bych vás poprosil, mm, abyste to mohlo od, ještě jednou zopakovat. Čili ten interní vnitřní mechanismus, ano. My zajistíme, aby tam byly dvě možnosti vlastně zabránit tomu, čemu my říkáme nějaké přehnané riziko u jedné země u toho řízení rizika často se snažíte diversifikovat své portfolio, investujete do různých sektorů, odvětví, do různých oblastí, abyste to diversifikovali. My samozřejmě jasně chápeme, že ty investice by prostě neměly všechny prostě proběhnout do jedné země, do jednoho regionu, do jedné oblasti či odvětví, ale aby to bylo takové průřezové do různých oblastí, které jsme předem identifikovali. ty nevyváženosti, které v tomto systému existují. EFSI. Náš fond se právě zaměřuje na adicionalitu. Já ano, já to se opakuji nespočetně krát, protože prostě je to skutečně jádro našeho návrhu. Ta adicionalita, to je právě klíčové slovo u EFSI. Neznamená to, že by se mělo o EFSI zaměřit pouze na projekty v těch zemích, které nejpr- nejvíce utrpěly krizi. To ne. Měli bych se, se zaměřit na projekty, které prostě nejsme schopni zrealizovat pouze za pomoci soukromého sektoru. Jestliže některý projekt může být realizován pomoci soukromého sektoru nebo jakýmkoliv jiným, řekněme, veřejným prostředkem, tak by neměl kvalifikovat se takový projekt pro EFSI. A tím se dostaneme do různých oblastí díky našemu fondu EFSI, který by měl reagovat na tyto nerovnovážné body například, nebo na ty nerovnováhy, i například v oblasti sociálních, společenských a tak dále. To je právě ta adicionalita. EFSI konkrétně bude zaměřovat právě na projekty, kterým leží na srdci sociální prvky, sociální mm, problémy, čili pro nás je právě toto ta klíčová oblast, na kterou by se EFSI mohlo zaměřit. Poprosil bych pana předsedu, zda byste mohli ještě zopakovat tu první část otázky. Ano, já jsem se chtěl zeptat při tom výběru projektů, jestli přihlédnete k těm dalším dodatečným podmínkám, tak, aby se zabránilo, že veřejný majetek státu bude používán jako nějaká eh, záruka, případně používání eh, peněz ze sociálních eh, prostředků. Thank you. Děkuji. EFSI bude samozřejmě využít tento finanční prostředek, eh, tyto finanční prostředky pouze pokud teda promotor přijde s konkrétním projektem a pokud teda očekáváme, že tam budou využívat nějaké veřejné prostředky či výnosy, tak je to právě proto z toho důvodu, že členský stát nebo zpráva v této zemi se rozhodla, že tímto způsobem bude postupovat. EFSI sám o sobě nebude nějak se snažit prostě podporovat nějakou privatizaci. V Evropě to rozhodně není náš cíl. Mělo by to být právě pro ty projekty, kde promotorem může být členský stát, soukromý sektor, který předloží konkrétní projekt a požádá o podporu ze vsi. My se nebudeme snažit nějak podporovat nějaké iniciativy privatizačního charakteru proti komukoliv. Děkujeme, říká pan předseda. Mi Riáda z výboru pro rozpočet je dalším řečníkem. Děkuji za slovo. Pouze, jestli dovolíte, dvě otázky a jedno ještě takové objasnění ty strukturální fondy, především propojení s, e- s EFSI fondem. Já se trochu obávám, Tyto strukturální fondy se často využívají pro pro projekty veřejného zájmu a pokud členské státy budou využívat tyto strukturální fondy pro získání i mm, soukromých investorů a pro přístup do EFSI. Máte nějaký mechanismus, který by to umožnil, nebo jak to bude fungovat, protože některé z těchto strukturálních fondů jistě budou vyčleněny právě pro projekty veřejného zájmu a já se obávám, aby to prostě nebylo nějaká mm, prouze využíváno pro získání nebo nějak přilákání soukromých investorů. Členské státy by, řekněme, budeme poté platili míň do evropského rozpočtu, protože ty strukturální, nebo teda tím tak aby teda se to nevyužívalo pouze pro nějaké nesmírně náročné projekty eh, ve veřejném zájmu. A další, to je moje otázka, myslíte si, že komise by zvažovala legislativní opatření pro zajištění toho, že ochráníme daňové poplatníky proti, řekněme, proti tomu, aby například u vodohospodářství nebo silnic nemuseli platit za věci, které v podstatě jsou v gesti státu, které teda tradičně jsou v gesti státu. Děkuji. Strukturální fondy. Upřímně a na rovinu to byla část našeho návrhu, která mě osobně eh, nejvíc eh, leží tak nějak na srdci. Mm, v podstatě je to nesmírně komplikované, cílem bylo něco úplně opačného. V tom návrhu máme usnesení, které hovoří o vztahu mezi strukturálními fondy eh, a fondem EFSI. Pro nás je jasné a my jsme připraveni s vámi spolupracovat na tomto textu. Strukturální fondy by neměly být vůbec tímto naším novým fondem EFSI posmíněny. Není tam žádná potřeba, aby došlo ke změně finančních prostředků, který se to týká, kritérií pro získání projektu a tak dále. Pokud teda, ano, tam je to teda, řekněme, pro projekty ve veřejném zájmu. To znamená, že se mohou využít pouze v tomto kontextu, pouze pokud půjde o veřejný zájem. My se nesnažíme říkat, realokujeme strukturální prostředky na něco, co by nebylo poté projektem ve veřejném zájmu. To rozhodně ne. Prakticky předpokládáme, řekl bych eh, exkluzivně, ale tak obecně, by byly právě projekty, které nemohou být financovány ze strukturálních fondů, i když teda jsou ve veřejné zájmu kvůli určitým prvkům. A právě EFSI, jelikož se zaměřujeme na adicionalitu, pokud řekněme, tam byl nějaký projekt, který by se mohl financovat pouze ze strukturálních fondů, tak samozřejmě nebude kvalifikován jakožto projekt pro EFSI. Ovšem, díky podpoře EFSI by mohly některé projekty se stát právě takovým projektem, což je ovšem velice zajímavé, že pokud by jakýkoliv z těchto projektů te, z těchto projektů prostě bude muset splnit kritéria i pro strukturální fondy a zároveň i kritéria pro EFSI, to znamená právě tu adicionalitu a tak dále. Ochránit daňového poplatníka, tak aby nemusel, řekněme, pak eh, nemusel platit právě ty veřejné projekty a tak dále. Víte, No, všem tato otázka se tak nějak mění. Celé Evropě máme 28 členských států. V některých členských státech, řekněme, ty některé oblasti vždycky byly a budou neustále tak nějak mm, placeny z finančních prostředků daňových poplatníků. V jiné zemi stejné záležitosti jsou financovány soukromými fondy. My samozřejmě mm, tomu věnujeme velikou pozornost, zajistíme, aby žádný projekt nemohl proběhnout, aniž by ho předložili promotéři, čili my nebudeme nějakým způsobem vynucovat, aby, řekněme, nějaký veřejný projekt nebo prvek z té veřejné oblasti se přesunul do soukromé oblasti. Děkujeme. Alessia Muska je dalším řečníkem. Děkuji. Já bych chtěla jednu věc eh, zdůraznit, již tady mnohokrát padla, ale neexistují zde očividně žádné záruky, protože nás to všechny znepokojuje i nadále. Je zde totiž riziko, že se budou vytvářet další nerovnosti mezi zeměmi s dobrou ekonomickou situací a s těmi, kde ta situace tak dobrá není. Já možná přeformuluji otázku, kterou jsem položila písemně. Ráda bych totiž získala detailnější odpověď. Já jsem se ptala, zda komise zamýšlí nebo domnívá se, že je dobré rozšířit rozsah působnosti e, doložky o investicích v té opravné části, tam, kde se to týká paktu růstu a stability. Odpověď byla negativní a já se chci tedy zeptat, jaké jsou další možné mechanismy, které by mohly tu ochranu před těmi dalšími nerovnostmi zaručit. Děkuji, komise. vaší první otázce, k riziku těch nerovností. K tomu bych řekl dvě věci. Jedna je zde ta adicionalita, tam už to nebudu znovu opakovat. A ještě je třeba přihlédnout eh, k další věci v návrhu komise a tím jsou eh, právě ty investice. Komise spolupracuje s Evropskou investiční bankou na tom, abychom vytvořili jakýsi one-stop shop, jakýsi jeden vstupní bod pro technickou asistenci v rámci Evropy. My si uvědomujeme, že existují různé stupně rozvoje finančních trhů v Evropě a promotéři projektů v některých zemích samozřejmě budou potřebovat více asistence, aby dos, jak si se dostali do sféry působnosti tohoto finančního nástroje. A proto zde budeme mít EIA, eh, e která, toto, a tedy to bod, který bude poskytovat tu nezbytnou technickou pomoc právě těm promotérům, kteří to budou potřebovat. Takže jednak zde máme tento argument a jednak zde máme adicionalitu a skutečně díky těmto dvěma nástrojům se neobáváme, že budou vzrůstat nerovnosti. Naopak se domníváme, že to přispěje ke zužování těch nerovností mezi zeměmi. Pokud jde o SKP, to je samozřejmě důležitá věc pro mnohé z vás, tedy pakt růstu a stability. My se na to díváme v komisi takto. My jsme nenavrhovali změnit nařízení jako takové. My jsme navrhli vyložit ho jaksi odlišným, jemnějším způsobem. Samozřejmě má to určité limity, musíme se držet toho textu. To ano. A v tomto ohledu věříme, že pomocí toho přístupu, který navrhujeme, se nám podaří dosáhnout investic, které budou obezřetné, ale zároveň budou ty investice mít určité dopady. A také důvěřujeme tomu, že ty členské státy, které chtějí zvýšit úroveň investic, proto budou mít dostatečné pobídky. A že toho budou moci dosahovat, aniž budou porušovat eh, pravidla. A že tedy nebude nutno měnit to, co stojí v SKP. Děkuji mnohokrát, pan Luke. Děkuji. Já mám následující otázku. Chci se zeptat, zda příspěvky z Evropské unie a prohlášení o těch zárukách. Za to vlastně ne zakazuje článek 107 smlouvy o Evropské unii. Protože my zde vlastně hovoříme o 315 miliardách které by tedy měly být investovány, byť se mi to nezdá příliš pravděpodobné. A dále ještě se chci zeptat na podporu malých a středních podniků. Jakým způsobem se toto skombinuje s požadavkem neutrality v oblasti konkurence? Děkuji. Asi jste měl na mysli článek 125, říká pan předseda. 107. Toto tedy článek 107. Dobře, komise. Děkuji. Státní pomoc, státní podpora je samozřejmě klíčovou otázkou, kterou se v této souvislosti musíme zabývat. Myslím, že v tom návrhu jste si jistě všimli jednoho z bodů odůvodnění, který hovoří o potřebě být konzistentní, pokud jde o přístup ke státní podpoře. Je třeba dosáhnout zde skutečně jemné vyváženosti. Je třeba zajistit, aby státní prostředky a tedy prostředky rozpočtu Evropského unie nevyšly nadarmo, aby nepřišly vniveč nebo aby se příliš eh, nevynakládali zbytečně na ty projekty a na druhé straně musíme dbát na to, abychom de facto nevyloučili řadu projektů. Komise ve svém návrhu hovoří zcela jasně, že se bude snažit postupovat v oblasti státní podpory konzistentně ale chtěl bych říct, že zde nejde o soulad eh, s požadavky poskytování státní podpory a poté bych ještě řekl, jak to vlastně vidíme v praxi. Komise předloží sdělení, to se bude týkat poskytování státní eh, pomoci v rámci financování projektů v EFSI. Tam půjde o jakési principy na vysoké úrovni, které budou hovořit o tom, jak se vy, budou vyhodnocovat peníze investované s podporou EFSI. Jsou to zásady například eh, žádná eh, duplikace stávajících projektů, žádné nadměrné propácení a poté tedy bude třeba se těchto zásad držet. My bychom chtěli, aby tyto zásady ale byly dodržovány v každém případě. Pokud e, například budeme e, propojovat e, letiště silnicemi, tak to asi nesplní nějaké požadavky například na udržitelnost těch projektů. A samozřejmě to také bude třeba kontrolovat v praxi. Pokud jde o financování z národních rozpočtů, tak tam samozřejmě probíhá test plnění eh, podmínek státní pomoci. Většinou to zhodnocení trvá víceméně rok. A tato kontrola bude jaksi probíhat eh, hned od počátku, když se bude rozhodovat o těch prostředcích z EPSI a jakékoliv spolufinancování z národních eh, zdrojů nebo z jakýchkoliv dalších zdrojů vedle EPSI, to vše bude muset probíhat velice rychle. A komise zde bude kontrolovat, tam dochází k té overcompensation. Je to důležité, protože my v zásadě tu dobu té kontroly nebo toho hodnocení zkracujeme z jednoho roku na týdny. Tím pádem vlastně by se celý ten proces měl zrychlit. Kapel. A nyní paní Kapel. Herr Vorsitzender, erlauben Sie, dass ich auch noch nochmal nachfrage in Bezug auf die Mittel auf. Děkuji, pane předsedo. Já mám další otázku ještě k těm zárukám, k tomu záročnímu fondu. A jak to bude s těmi prostředky v něm? Vy říkáte, že nechcete využívat strukturální fondy, a zmínil jste i program Horizont 2020 a CEF a e, e, tam říká se, že multiplikační faktor, ten pákový faktor v Horizont 2020 je ku 13 a ukázalo se, že e, tam se financovaly velice užiteč, užitečné projekty a u FC se říká, že to je 1 ku 15, ale to je průměr, může to být i méně než 1 ku 15 a asi většinou e, to v této oblasti bude nižší než 1 ku 15. Já, není lepší mít tedy 1 ku 13, což je e, jaksi zdravá míra, než tedy e, nejisté, nejistých 1 ku 15? A dále, ty projekty, které mají sociální komponenty, e, většinou tyto sociálně orientované projekty jsou vysoce rizikové a proto máme ten záruční fond. Ale soukromí investoři by měli mm, tedy mm, dostat určitou návratnost přece. A já se pamatuji, já se, já se ptám tedy, zdali máte nějakou plánovanou míru návratnosti pro soukromé investory, takže jaká by měla být jejich rentabilita asi tak? Což tím přivádí k tomu, co řekl zpravodaj, když máme třeba velké projekty v oblasti dopravy. Plánovali jste, že i E, tyto projekty bude možné odsouhlasovat rychleji? Máte tam nějaké zrychlené řízení a je zde nějaký mechanismus koordinace s příslušnými vnitrostátními orgány, třeba v Rakousku? Co, se, co by se stalo, když e, když třeba z horizontu 2020 nebudou k dispozici prostředky a e, jak potom mm, se budete koordinovat eh, s našimi vnitrostátními orgány a jak takovéto situace bude řešit? Budete řešit komise? Děkuji. Já bych chtěl začít velice důležitým bodem. 1 ku 15. Ten pákový efekt. To není nic eh, jaksi vachrlatého, ne. To bylo velice promyšlené, promyšleně naplánované. Každý ten projekt by měl dosáhnout eh, toho pákového efektu 1 ku 15. Tento cíl, pokud tedy by nebyl splněn, no tak jsme nesplnili cíl. To ne, že ten cíl by byl pro nás jaksi takový nejistý, s nějakou mírou. Ne, Někdy se, ano, řekl jsem, že někdy u některých projektů to bude nižší, u některých vyšší. Eh, i to bude z důvodu té míry, do které ten projekt budeme finančně podporovat. Ale EFSI má eh, postihnout širokou škálu těch způsobilých projektů. Některé eh, ty projekty přirozeně budou inklinovat k vyšší míře toho multiplikačního efektu, jiné k nižší. A my jsme se s EIB dohodli na tomto, a nám jde o tedy pákový efekt, eh, o ten multiplikační efekt eh, globálně pro všechny ty projekty, ne individuálně podle jednotlivých projektů. Takže abychom splnili ten náš cíl, to je těch 315 miliard. A takže jaká návratnost pro e, soukromý sektor, když to budou rizikové projekty? Hm, ano, EFSI bude financovat rizikové projekty, to je jasný záměr, ale především jsou to ekonomicky schopné projekty, ne projekty, které nejsou života schopné, to v žádném případě ne. A to bude na tom investičním výběrovém výboru, aby toto zajistil, že to budou pouze života schopné projekty. A to je jediný způsob, jak potom k tomu přilákat soukromé sektory. Samozřejmě soukromý sektor jak si k tomu nepři, nebude přistupovat jen tak z dobré vůle, ale protože bude čekat návratnost. A my bychom rádi, aby ty projekty financoval pouze soukromý sektor, ale to jsou projekty, kde ten soukromý sektor nechce na sebe vzít to dlouhodobé riziko. Takže v podstatě ten soukromý sektor se vzdá té prémie za to vysoké riziko, mhm tedy těch vysokých zisků, které normálně by měly. A e, samozřejmě, když ty projekty budou bezpečnější, pro ně ne tak rizikové, tak tam ta očekávaná návratnost musí být nižší. A teď, pokud je o koordinaci s jinými nástroji. Zde jsou dvě úrovně v tomto, jak to zajistit. Za prvé ex ante a potom ex post. Koordinace ex ante to je činnost eh, toho investičního výboru. Musí všechno prověřovat předem a potom mm, samozřejmě ten projekt eh, se jde od toho promotéra, který přijde s tím projektem a řekne, já ale nejsem schopen ho zafinancovat sám, hledám podporu odinut ještě a prostě ten promoter řekne, že nikdo jiný tedy není schopen to financovat a že to nelze tedy eh, a ten investiční výbor to prověří, že to nelze financovat z jiného nástroje. Takže to bude ta kontrola ex ante, potom ex post. Článek 10, to je výkaznictví, reporting. Možná mm, v, v, v, pro, eh, v možná, že tam nevě, nevěnujeme velkou, velkou pozornost tomuto zatím, tedy to je to 10. A tam Eh, se potom bude kontrolovat, eh, jak ty peníze byly utraceny. A to je nezbytné, protože půjde o společné eh, projekty a vždycky je třeba zajistit, že skutečně to budou projekty, které budou jaksi v interakci společně a ne, že jeden bude nahrazovat druhý. Děkuji a nyní má slovo pan Luns. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázky, které se týkají spíše politiky a další jsou spíše technické. Já myslím, že všichni souhlasíme, že řešení našich ekonomických problémů spočívá v tom, že chceme být, být více konkurenceschopní a že členské státy musí provést strukturální reformy. Já se ptám, zda je prakticky proveditelné eh, propojit projekty EFSI s povinností provést určité strukturální reformy, mm, tak samozřejmě s tím, že musíme respektovat i pravomoce členských států. Druhá otázka. V nařízení se plánuje, že EFSI bude mít stálý statut a já se ptám, proč? Protože kom, je to proto, že komise chce to Eh, použít v podstatě jako eh, takový předpoklad pro otevření debaty třeba o vlastních zdrojích nebo obligacích, euroobligacích. Potom se tam hovoří o tom, že ten přebytek půjde do obecného rozpočtu EU. A moje otázka je, nebylo by logičtější ty přebytky opět tedy vrátit do fondu a ne do rozpočtu EU? A potom praktická otázka, která se týká toho poradního sboru, který bude tedy radě v těch investicích. Částečně se to bude tedy financovat v EU, tam se hovoří o 20 milionech ročně, já se ptám, zda to není přemrštěné. A potom další otázka, to možná Já ještě jednu otázku mám, už jenom takovou nepodstatnou. Proč FC si stanovuje takový limit pro firmy? Až, proč je tam těch tři tisíce zaměstnanců? Proč je tam tedy tento strop a ta hranice? Děkuji. Pět zajímavých otázek. Já se pokusím rychle mm, na ně odpovědět. Propojit EFSI se strukturálními reformami, tedy podmínit to, strukturální reformy jsou klíčové a nezbytné, nezbytným předpokladem, ano, ale když propojíme podporu s EFSI, eh, eh, se strukturálními reformami, tak tam je ten časový prvek, o který jde. Eh, protože je důležité, aby strukturální reformy proběhly, mm. samozřejmě, ale my bychom to nechtěli podmiňovat, protože kvůli času, kvůli různým časovým horizontům a stálý charakter fondu. To je zajímavá otázka hodně jsem o tom četl v Česku, zdali by to mělo být dočasné, jako takový nálehavý nástroj nebo natrvalo. Komise navrhuje, že EFSI bude stálým nástrojem, pokud to bude nástroj úspěšný. Pouze 16 miliard lze použít, ale pokud tedy ano, ale pokud, pokud to bude úspěšný projekt, tedy tento fond, tak potom těch 16 miliard lze doplnit se prostředků ze zisku. Pokud EFSI tedy zkrachne z nějakých důvodů, no tak v žádném případě ne, tak EFSI potom nebude stálým nástrojem. A já myslím, že Tady jde o to, aby všechny dotčené subjekty byly zainteresovány a snažili se o úspěch tohoto fondu. Potom, že ty, eh, potom ten článek 10, že ten přebytek půjde do obecného rozpočtu Unie. No, ustanovení, o kterém hovoříte, tak eh, to zapadá do určitého, určité časové etapy, když mm, se, když probíhala revize, když se diskutovalo o tom, kam poplynou ty zisky, staly do rozpočtu nebo ne, musíme vysvětlit toto poněvadž tady jde o dlouhodobé udržitelné investice v Evropě, takže tady nejde o to, kam ty zisky popinou za rok, za dva, za tři. Ne, tam půjde o skutečné toky příjmů na tržet na 10, 20, 30 let. A určitě tady bude spousta příležitostí tedy všechno změnit, adaptovat, kam tedy ty zisky potom poplynou poté, až tedy se bude opět jednat o víceletém finančním rámci a e, těch 20 milionů. To není náš cíl. My jsme řekli až 20 milionů. To jsme se dohodli s EIB. Podle nás to není příliš mnoho, protože mm, EIA e je velice důležitou iniciativou EFSI a umožňuje nám skombinovat stávající eh, stávající technickou pomoc, kterou poskytujeme, a tu novou technickou pomoc, kterou budeme poskytovat specificky pro účely EFSI. A také nám to umožní více, než poskytovat technickou pomoc, odbornou pomoc v Lucemburku na půdě EIB, ale tam, kde je nejvíce potřebná, to znamená, eh, to znamená technická odborná pomoc eh, pro účely konkrétních projektů. A tedy tady půjde o to, aby tady ta technická, pro, mm, technická pomoc se regionalizovala, tedy nesoustředila se pouze v Lucemburku, o to půjde. Ale všichni víme, že to bude něco stát. Pokud jde o ty tři tisíce zaměstnanců, tady neexistuje žádná definice, eh, tedy nějakých těch stropů. Eh, tedy v evropské legislativě, ale my jsme zde navrhli, já to rozdělím. Máme zde tedy střední malé podniky, to je těch, eh, tam k tomu máme vyčleněno 75 miliard, ale pokud půjde o eh, podniky více než 3 tisíce zaměstnanců a budou mít projekt, tak se obrátí Eh, tedy na EIB a mm, na tu oblast, která se zabývá inovacemi. Takže nechceme vyloučit tedy eh, některé podniky. Fernandeš. Ní pan Fernandeš, který je zpravodajem pro rozpočtový výbor. Děkuji za slovo, pane předsedu. Rád bych osobně rovněž se přidal k tomu, o čem již hovořili kolegové, zpravodajové. Rád bych poděkoval Evropské komisi za to, že akceptovala vůbec celý tento maraton otázek a odpovědí a rád bych poděkoval samozřejmě za všechny projevené obavy, dotazy, zájmy, které se zazněly kolegům, kteří jsou zpravodají v jiných výborech, samozřejmě, že i stínovým zpravodajům, protože tento fond bude mít pozitivní dopad. Samozřejmě, že to bude představovat určitou výzvu pro soukromé investory, pro regiony, pro členské státy. Čili nám opravdu, všem nám samozřejmě investice leží hodně na, na srdci tyto miliardy eur. Často zapomínáme na to, například právě ten kolaterální efekt, dopad na vnitřní trh, dále odstraňování překážek, pokud jde o rozšiřování našeho trhu, snižování byrokracie, pomoc malým a středně velkým podnikům. Jestli dovolíte k těmto záležitostem jedna otázka. Jaký dopad očekáváte například v rámci HDP, tvorby nových pracovních příležitostí, zaměstnanosti, jaké dopady očekáváte, pokud jde o odstranění překážek a posílení vnitřního trhu, především o které oblasti by šlo, a další dopad na malé a středně velké podniky a především pro podniky, které se zabývají především inovačními různými projekty. Děkuji. Komise může odpovědět. Děkuji za tento dotaz. Jaký bude dopad tohoto investičního plánu celkově? to je v podstatě ta první otázka z těch deseti otázek. Já bych to tady mohl rovnou přečíst. Ano, my chceme samozřejmě vytvořit ty 1,3 miliony pracovní příležitosti a od 350 do 410 bychom chtěli tam navýšit HDP. Eh, Dovolte, abych vysvětlil všechna tato čísla. Komise využila stejné modely pro předpovědi jednotlivých členských států tím očekáváním, že EFSI právě by mělo nám pomoci dosáhnout těchto očekávaných čísel. Je to e, využili jsme modely, které již byly osvědčeny v minulosti, které fungovaly, něco, kde skutečně tomu věříme, za předpokladu, že ta plná adicionalita bude k dispozici právě proto neustále zdůrazňuje tento, adicion, tento prvek adicionality v rámci fondu EFSI. A pokud jde konkrétně o EFSI, my si myslíme, že jeden z hlavních prvků investičního plánu je poskytnout asistenci a pomoc malým a středním podnikům. A právě z tohoto důvodu jsme navrhli vytvoření těch 75 miliard, to znamená to okno, které bychom využili, nebo tu příležitost finanční pro malé a střední podniky. Jistě na samotné kalkulaci hovoříme, eh, ještě pracujeme s EIB, s ostatními aktéry. Jak to vypadá dneska, to by vám mohl říci v rámci těchto nebo díky těmto 75 miliardám bychom měli financovat asi 80 tisíc malých a středně velkých podniků v Evropě. Hlavním záměrem jelikož jsou nesmírně důležité pro celou ekonomiku a s hlavním zaměřením teda na inovační malé a střední podniky. Tato čísla jsme v rámci celkového hodnocení vzali v potaz, to znamená, uvažujeme Eh, o tom, že to přinese o 330 a 410 miliard navíc v rámci HDP a vytvoří 1,3 milionu pracovních příležitostí. A úplně na závěr říká pan předseda, jelikož máme ještě několik minutek, dovolte, abych sám osobně rovněž adresoval otázku komisi. Nejprve ovšem dovolte, abych vám poděkoval za tyto nesmírně intenzivní, intenzivní otázky, odpovědi. My samozřejmě jsme zatím ještě nezačali vyjednávat, nevyjednáváme s komisí. Komise nám poskytla určité odpovědi ohledně svých návrhů. Samozřejmě, že tyto návrhy budou spolu zákonodárci ještě projednány, prodiskutovány, to je jasné. Ovšem pomohly nám právě tato vysvětlující body, které se týkaly různých elementů, návrhů, kde samozřejmě určité obavy jsou legitimní. Takže to byl ten dotaz. V odpovědi 84 správně říkáte, že záruka by měla být poskytnuta na základě podmínek, které stanoví spoluzákonodárci. Samozřejmě, že přímo to není možné, pro, to, že je zde mnoho komplikovaných důvodů, které k tomu vedou na jedné straně, jednak, že EFSI není právní subjektem, to by nebylo možné. A vy jste se rozhodli, že nejde pouze k navýšení kapitálu EIB, takže implicitně musí jít o něco jiného. Budeme požadovat něco jiného za tato dvě omezení. U tohoto nařízení vytváříme takový obecný rámec pro dohodu kterou bude muset eh, ještě připravit EI bez komisie a podmínky této dohody asi pravděpodobně aspoň na, na, na základě toho, co vidíme na stole, eh, vidíme, že spolu zákonodárci to budou muset spolu definovat. V odpovědi číslo 30 ten investiční výbor samozřejmě bude muset mít k dispozici všechny ty podrobné hlavní směry, které vytyčí řídící rada. Zatím za to nejsou zodpovědní spoluzákonodárci, to znamená za tu konfiguraci, a to by mohl představ, mohl představit problém pro rozpočtovou autoritu, rozpočtový orgán. Vidíte to, vnímáte to jako problém? A druhá otázka. Záruky. Vy zde tvrdíte, že podmínka pro to, aby se poskytla záruka, je život a schopnost projektu. To je jasné. Ovšem jste si jistí tím, že života schopnost tohoto projektu, který bude právě hodnotit ten výbor investiční, tam budou specialisté na financování, vy rozhodnete vlastně o té úzké specializaci těchto lidí. Zda je to dostatečné pro hodnocení toho, že tyto projekty jsou nejenom životaschopné, ale zároveň představují určitou adicionalitu, jsou koherentní s obecnými cíly Evropské unie, včetně cíle, který zde byl zmíněn, zredukovat disparity, rozdíly, efektivně přispět plnění evropských cílů. Pokud jde o toto hodnocení, to v podstatě bude dělat právě tato skupina lidí, kteří se specializují na financování projektu na základě návrhu komise. Vnímáte to jako projekty, projekty, které možná by si zasloužili další zvážení ze strany spoluzákonodárců. Ano. A teď trošku taková eh, delší odpověď. První otázka. Samozřejmě, že jsou zde tři úrovně nařízení, dohoda, která musí ještě být vytvořena mezi EIB a komisi a poté jsou to samotné politiky toho mm, řídícího orgánu, které budou muset využívat právě ti specialisté z investičního výboru. No samozřejmě musíme to všechno to musí být propojené. Samozřejmě, že ta dohoda o EFSI nemůže být v rozporu s nařízením a ten řídící orgán nemůže samozřejmě rovněž teda nějak postupovat v rozporu s dohodou o EFSI a s celým nařízením. To znamená, že je potřebná určitá rovnováha a my navrhujeme jeden postup spoluzákonodárci z různých důvodů se rozhodli nebo tvrdí, že to není úplně ta správná rovnováha, kterou by si přáli vidět a tím pádem by se z té dohody, řekněme, mohli do toho nařízení přetáhnout určité prvky. My samozřejmě se těšíme na naši spolupráci, spolupráci v této oblasti. Pokud máte pocit, že některé kritické body by měly ještě být v tom nařízení, abyste teda získali tu určitou jistotu a věřili tomu, že veškeré projekty budou vybírány v souladu s vašimi kritérii. Druhá věc, nezávislý výbor investiční, dá to, že mají zkušenosti především z oblasti financování projektů, dostatečně, jsou dostatečnou zárukou toho, že veškeré, veškerá kritéria pro udělení finančních prostředků jednotlivým projektu jsou splněna. Byste měli možnost se podívat na ty podmínky dohody EFSI. V samotné dohodě jsme velice jasně stanovili to, že tento investiční výbor by měl mít široké, rozsáhlé zkušenosti, nebo tito lidé z různých oblastí, jednak z různých geografických oblastí v celé Evropě, je důležité, aby v tomto orgánu fungovali odborníci z různých oblastí Evropy a zároveň i z různých tematických oblastí. Pokud spolu, spoluzákonodárci by chtěli, aby tato kritéria se dostala do nařízení. Proč ne? My samozřejmě jsme připraveni na tom se spolu zákonodárci nějak pracovat ještě. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za veškeré odpovědi, které se nám poskytly. Já skutečně si myslím, že to bylo velice plodné setkání a nyní je na spolu zákonodárci i na Evropském parlamentu, aby teda začali pracovat a především předložili návrh tohoto eh, projektu. Děkuji ještě jednou a končím dnešní schůze.